Posaďte se, dámy a pánové, vítám vás, kolegyně a kolegové. Zahajuji otevřenou konferenci předsedů o poskytnutí informací o výsledcích Evropské rady z minulého týdne. Vítám tady srdečně pana předsedu Evropské rady Van Rompuye a také předsedu komise pana Barosu. Vítám vás, kolegové. Dámy a pánové, První bod, jak víte, soudní dvůr závěry Evropského parlamentu, pokud jde o kalendář zasedání ve Štrasburku, prohlásil za neplatné. A jako předseda eh, je, jako pro předsedu je pro mě důležité, abychom co nejrychleji vyjasnili podmínky pro naši práci v zájmu kontinuity parlamentních prací a nadřazeného zájmu fungování našeho parlamentu jakožto zákonodárného orgánu vám sděluji, že až započne další období zasedání v lednu 14. ledna, Eh, pozvu eh, k, nebo vyzvu eh, k řádnému zasedání a dále se také sejdeme 10. ledna, abychom co nejdříve naplánovali nový kalendář zasedání pro rok 2013. Takže 14. ledna začíná zasedání ve Štrasburku a potom také budeme jednat o novém kalendáři zasedání, který vám dám k odhlasování na prvním zasedání ve Štrasburku v lednu. A nejdřív eh, k zahájení dnešní konference předsedů bych se vás chtěl zeptat, jestli máte nějaké věci k procedurálním záležitostem. Nemáte? Dobře, můžeme to tak tedy akceptovat. Pan Ody? Ano, pane předsedo. Chtěl bych upozornit na článek 15 smlouvy o fungování Evropské unie a tedy konkrétně bod 6, kde se stanoví, že předseda Evropské rady poskytuje zprávu před Evropským parlamentem po každém zasedání Evropské rady. A chtěl bych se zeptat, jak je možné, že po mnoho měsíců eh, máme tady eh, toto eh, rozšířené zasedání, které podle mého názoru není v souladu se smlouvami. Podle mého názoru to nějak nesouvisí se schůzemi ve Štrasburku ani k zasedání v Bruselu. Jde to pouze proto, že v minulosti politické diskuze byly vnímány jako plenární zasedání, ale my o tom nemáme nikde žádnou stopu, žádný zápis plenární plenárního zasedání, takže jsem toto chtěl tady zmínit. Děkuji, pane Ody, bereme to na vědomí. A co nejdříve předseda rady předstoupí před Evropský parlament na plenárním zasedání, aby poskytl informace o Evropské radě a Eh, ve čtvrtek eh, bude již velmi brzy tedy summit a to, že příští zasedání Evropského parlamentu proběhne od 14. ledna dále, to vedlo parlamentní skupinu skupiny a také vaši, aby vyzvali Evropského parlamentu, aby se sval otevřenou konferenci předsedů, otevřenou pro všechny poslance, tak aby předseda rady co nejrychleji mohl přijít ne na plenární zasedání, ale alespoň do Evropského parlamentu, který v tomto případě zastupuje konference předsedů. Otevřená všem ostatním poslancům. Takže já předpokládám, že jistě budete s tímto postupem souhlasit, protože to nám umožňuje diskutovat s panem Van Rompuyem a panem Barosou během eh, kratší doby než eh, eh, v polovině ledna, kde bychom museli čekat na plenární zasedání. Děkuji a nyní dávám slovo panu Van Rompuyovi, předsedovi rady. Thank you, Mr. President. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu. Ten poslední týden byl celkově dobrý pro Evropskou unii, něco, co bychom si měli pamatovat. Byli jsme v Oslu v pondělí, ve středu a ve čtvrtek se sešli ministři financí, kteří splnili to, co uzákonila rada a dohodli se o jednotném mechanismu dohledu pro banky, který by měl být diskutován s vaším parlamentem. Je to základní stavební kámen v bankovní unii kterou budeme budovat ve čtvrtek. To bylo rozhodnutí o Řecku, pokud jde o pomoc, udržitelnou pomoc, tak, abychom zajistili to, že Eurozona 17 vydrží. Ve čtvrtek a v pátek došlo ke konstruktivní rozpravě na radě o cestě vpřed pro eurozónu. Zaměřili jsme se na dvě oblasti, ve kterých potřebujeme další kroky nad rámec toho, o čem již jsme se dohodli, to znamená, které by mohly a měly být učiněny, jednak posilnění našeho bankovního systému, pokrok, který jsme dosáhli v této oblasti ve vytvoření tzv. SSM, představuje veliký průlom posílí to náš finanční sektor. Pokud bychom měli tuto úroveň dohledu před deseti lety, finanční krize by nikdy nebyla až tak závažnou, jaká skutečně byla. Toto jsme dosáhli v průběhu několika měsíců, v červnu ještě nebylo na stole nic. A potom na základě první zprávy čtyř předsedů mm, Evropská rada nastolila tuto aktivitu a po letní pauze jsme komise již měla eh, tento návrh k dispozici a během tří měsíců připravili ministři, dohodli se, zatímco parlament rovněž na úrovni um, výboru došel k závěru a pravděpodobně dojde k legislativním um, záměru. My jsme rovněž černou požádali, aby došlo k určitému detailnímu popisu tohoto jednotného no, systému dohledu do prosince. Poskytli to, splnili to tak, aby Evropská unie mohla eh, včas přijímat eh, zásadní rozhodnutí, pokud jde o naši důvěryhodnost Celá 27 se dohodla na systému SSM. Znamená to velice vyrovnané řešení, jednak jsou to potřeby členů eurozóny, ale zároveň je to otevřený mechanismus pro všechny. Ostatní a berou v potaz je ti, ty země, které se nechtějí zapojit do tohoto jednotného systému dohledu. Je to jednotný systém, ovšem je zde rozumně rozdělené, rozdělené pravomoci mezi národními orgány a centrální bankou. Pokud je o centrální, Evropskou centrální banku, je zde na jedné straně monetární politika, na druhé straně Eh, úkoly dohledu a zároveň to zachovává integritu jednotného trhu pro oblast finančních služeb. Ovšem, zde naše práce nekončí. Již nyní se zabýváme dalšími kroky, které budou zásadní pro budoucnost eurozóny. Jak víte, na toto vše jsme se podívali na základě zprávy, kterou jsem já osobně připravil s panem předsedou Barosem, Dragiem a Junkerem. Tento dokument staví na dočasné zprávě, kterou jsme představili v říjnu a která bere v potaz i vstupy, důležité vstupy ze strany komise v rámci dokumentu mm, na mm, dalšího rozvoje a zároveň vaše zpráva ohledně EMU, její architektury a zároveň systému SSM na základě zpráv paní Marian Thyssen. Hovořil jsem s paní spravodajkou i předsedkyní výboru EMPL paní Pervanš Beres v tomto ohledu. Evropská rada se rozhodla dohodla v první polovině příštího roku vytvořit určitý operační rámec, mm, především pokud jde o aktiva této oblasti z minulosti, tak abych i Evropský mechanismus stability, jakmile bude mít SSM k dispozici, mohl rekapitalizovat banky přímo na základě řádného postupu. Pokud jde o systém SSM, aby byl efektivnější, Jednak to byla zpráva, kterou jsme vyšli zpráva všech čtyř předsedu, která nám pomohla. Jakmile bude mít SSM k dispozici, tak bude potřebovat i jednotný mechanismus vyřešení problémů bank a zároveň mít k dispozici dostatečné pravomoci, kde všechny banky účastněných stran mohly využít eh, tyto nástroje. V průběhu roku 2013 Evropská komise přijde s návrhem, který by měl být ehm, analyzován jakožto prioritní dokument, eh, protože ho chceme přijmout ještě v rámci stávajícího parlamentního období snížit rizika pro daňové poplatníky, pro reálnou ekonomiku. To je naším cílem, tak aby jakékoliv banky, které zbankrotují, abychom reagovali na tyto problémy řádným způsobem a aby to ufinancovalo finančné odvětví samotné. To bude zásadní krok vpřed na tomto poli po pokroku v bankovní unii se dostávám k druhé oblasti, na kterou jsme se zaměřili, tak aby ekonomické, hospodářské politiky zemí eurozóny byly mm, propojenější, vycházíme z toho, že mm, je to ve společném zájmu všechny tyto politiky a je to zásadní zájem, především pro země, které sdílí stejnou měnu. Nemůžeme mít jednu měnu a sedmnáct různých politik, hospodářské politiky, které z našich členských států byly špatným způsobem řízeny v průběhu mnoha let a váhaly příliš dlouho, než učinili konkrétní kroky. Jakožto předseda Evropské rady předložím možná opatření, má zároveň časově závazný plán v těchto oblastech na Černové radě pro, v roce 2013. Budu samozřejmě na tom spolupracovat s předsedou Evropské komise a mm, na základě konzultačního procesu, který zahájíme. Tyto čtyři oblasti zahrnují na koordinace zásadních hospodářských reform v členských státech, včetně diskuzí ex ante. Sociální dimenze eh, hospodářská měnové unie, která zahrne sociální dialog, dosažitelnost a modalitu vzájemně dohodnutých kontraktů, pokud jde o konkurenceschopnost a růst mezi, eh, eh, mezinárodními mezi národními a evropskými institucemi a zároveň mechanismus solidarity, který posílí úsilí především u těch států, které se zapojí do těchto dohod. Vše toto samozřejmě není samoučelné. Našem Zásadním cílem je stabilní hospodářská měnová unie, tak abychom zajistili růst, konkurenceschopnost a pracovní místa v celé Evropské unii. Přežít můžeme v globální ekonomice pouze za toho předpokladu, že budeme konkurenceschopní. Na konci dne, co to znamená? Ano, aby nám fungovala reálná ekonomika, která zajistí stabilní euro mě, mnoho z nás se zaměřoval pouze na finanční nástroje, na to musíme zapomenout. Všichni jsme se dohodli na tom, že v rámci tohoto procesu musíme zajistit demokratickou legitimitu a odpovědnost, které budou prosazovány na té úrovni, na které probíhají rozhodnutí a tam, kde jsou rozhodnutí implementována. Samozřejmě Evropský parlament a vaše názory jsou zásadní v tomto ohledu. Vážení poslanci, celkově za to je jasné, že když jde o tu opravdu nejhorší krizi, která v podstatě ohrozila euro, i když tato krize je v podstatě téměř již za námi, čeká nás ještě hodně práce. Ovšem ta těžká práce, kterou jsme odvedli, to gro práce, kterou jsme odvedli, již přináší ovoce. Došlo k snížení těch takzvaných spreadů um, finančních, to je zásadní signál, protože důvěra v naši společnou měnu znamená návrat eh, důvěry našich spotřebitelů a společností a investorů. Samozřejmě, že to bude trvat nějakou dobu a eh, ovšem stabilita je zásadní zásadní pro pracovní místa i pro hospodářské oživení. V posledním roce jsme toho hodně dosáhli. Před 12 měsíci jsme přijali takzvaný šesti balíček. Dohodli jsme se na fiskálním kompaktu, mm, mm, zahájíme Evropský mechanismus stability, členské státy zahájí zásadní reformy, které jsou důležité pro návrat ke stabilnímu hospodářství. Evropská centrální banka rovněž omezila krizi, a zároveň jsou zde rozhodnutí ohledně bankovního dohledu a zároveň eh, o pomoci, finanční pomoci Řecku. Již jsem se o tom několikrát zmínila, zmíním se o tom ještě jednou. Pokrok musí být postupný krok za krokem, ovšem tyto kroky přichází, postupně skutečně přichází. My jsme, přichází, my jsme neměli dostatek nástrojů pro řešení této obrovské krize. Tyto nástroje musíme vytvořit, musíme se na nich dohodnout, musíme je schválit, občas dokonce ratifikovat členskými státy. Samozřejmě, že jsou zde ještě odůvodněné obavy ohledně toho, že Evropská unie postupuje pomalu a že některé členské státy váhaly příliš, než ehm, začaly reformovat své ekonomiky, svá hospodářství. Ovšem, my vytrváme v tomto úsilí a uspějeme. Máme na mysli dlouhodobý vývoj, samozřejmě postupný vývoj, postupné kroky, to je zásadní pro nás. Ano, to znamená všechno postupně, nic nějakým revolučním skokem. To znamená, musíme být musíme mít důvěru v tento proces a musíme být ambiciozní. Tato rada rovněž reagovala na jiné problémy, pane předsedo. Jednak to byl, byla společná uh, obrana a, uh, zahraniční politika. Od roku 2008 jsme na toto téma nehovořili na úrovni Evropské rady. Je zde několik důvodů, proč jsem chtěl, abychom se opět věnovali této problematice. Jinak protože bezpečnostní Mm, hrozby, kterým čelíme v Evropě, se v posledních dvou letech zvýšily. Naše země musí reagovat na, mají mnoho, o mnoho více odpovědností v oblasti uh, udržování míru v našem sousedství i nad z našich sousedních zemí. Dále to byly operace v řešení krize v uh, Libii. To vše odhalilo věci, které musíme řešit. A ekonomický kontext um, nás tlačí efekt Eh, nákladově efektivním způsobem eh, přicházet s řešeními. Před letní pauzou již jsem hovořil o tom, že v mm, na radě v prosinci 2013 budu, budeme věnovat hlavní pozornost této problematice tak abychom připravili naše aktivity, abychom nasměřovali naši práci z praktického hlediska. To znamená to, že jsme pozvali vysokou představitelku i Evropskou komisi, že jsme vyzvali k tomu, aby připravili určité konkrétní návrhy na základě této práce a po konsultacích s členskými státy předložím tato doporučení i na Evropské radě v prosinci 2013. Zároveň probíhala rozsáhlá diskuze ohledně zhoršující se situace v Libii, situaci, to situace, mm, která nás nesmírně zneklidňuje. Požádali jsme Rádu pro zahraniční věci, aby mm, analyzovala všechny možnosti, abychom pomohli opozici, abychom umožnili větší ochranu civilnímu obyvatelstvu. Potřebujeme politický, politické řešení mm, bez Eh, prezidenta Asada a jeho režimu. Podporujeme budoucnost této země, která bude demokratická inkluzivní a která bude podporovat lidská práva a práva menšin. Na závěr bych rád řekl, že to byl pozitivní týden pro Evropskou unii. Jsme si samozřejmě vědomi sociálně ekonomických problémů, kterým ještě čelíme. Vše, co děláme, děláme s cílem překonat recesi a nezaměstnanost. Je zde ovšem víc důvodů k optimismu, než tomu bylo před několika týdny, i když nás čeká ještě hodně práce v Evropské unii, v eurozóně i v našich členských státech. Děkuji vám. A prezident. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Slovo má předseda komise, pan Barroso. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci a poslankyně, když jsem k vám hovořil minulý týden ve Štrasburku, tak jsem říkal, že eh, není času na zbyt a že Evropská rada bude muset přijmout zásadní kroky pro prohloubení hospodářské a finanční unie a naplánovat kroky, které budou eh, prováděny v příštích dnech, měsících, týdnech a rocích. Minulý týden jsme však zaznamenali významný pokrok. Došlo k průlomu o jednotném dohledovém mechanismu, který eh, nastavil velmi dobré pozadí dalším diskusím v Radě o bankovní unii. Návrh jednotného eh, dohledového mechanismu z 12. září umožnil 12. prosince dosáhnout eh, jednomyslnosti v radě, tedy pouze po třech měsících parlament eh, s paní Tysonovou, panem Giegoldem, což byli dva spoluspravodajé, pracoval také velice rychle, což znamená, že trialogová jednání mohou začít už tento týden. To nám ukazuje, že vzhledem k naší jedinečné struktuře institucí Unie dokáže jednat o té správné politice v ten správný čas, pakliže k tomu má dostatek politické vůle. Jednotný dohledový mechanismus je nezbytnou součástí bankovní unie. Je to důležitý doplněk jednotné měny, ale e, bude připraven otevřeným způsobem pro všechny, což e, zastupuje i souhlas všech 27 členských států, což znamená, že zde není žádný protiklad mezi prohloubením hospodářské měnové unie a zachováním jednotného trhu a Evropské unie jako celku. Rovněž nám to přibližuje možnost eh, lépe řídit eh, banky a využívat eh, zvláštní záchranný fond. Je potřeba prolomit sestupnou spirálu mezi bankami a národními státy. Jak jsme viděli v nedávné minulosti, bude potřeba dohodnout se na operačním rámci a to co nejdříve. Bude to muset být v prvních měsících roku 2013 tak, aby až budeme mít ten dohledový mechanismus, abychom mohli eh, v rámci eh, Evropy mít eh, flexibilní možnosti rekapitalizace bank. Je potřeba harmonizovat systémy záruk vkladů a další systémy v národních státech, které jsou základem pro jednotný přístup k bankovnímu sektoru. Musíme mít jednotný dohledový mechanismus a i národní dohledové mechanismy, které musí platit zároveň. A rád bych všechny vyzval k tomu, aby eh, v této oblasti eh, spolupracovali se všemi ostatními. Komise pak eh, navrhne jednotný mechanismus pro řešení problémů v bankovním sektoru a dohodlo se, že tento návrh bude přeskoumán kolegislátory prioritním způsobem a budeme chtít dospět k jeho schválení ještě v rámci stávajícího mandátu Evropského parlamentu, což je logický další krok. Je to krok velice důležitý na cestě za vytvořením udržitelnějšího, splavedlivějšího bankovního sektoru. Tento jednotný mechanismus řešení problémů učiní bankovní sektor odolnějším a zároveň lépe ochrání daňové poplatníky před e, dopady e, krachujících bank. Bankovní unie je velice důležitá, jako jeden stavební kámen silnější a hlubší hospodářské a měnové unie. V radě se hovořilo o celkové budoucnosti této unie na základě dvou zpráv. Zprávy předsedy rady vypracované ve spolupráci s komisí, Evropskou centrální bankou a s se základním dokumentem komise, který představuje vize pro střední a dlouhodobý horizont a který hovoří o všech nástrojích a strukturách, které zajistí, že měnová hospodářská unie bude připravena na budoucnost. Tyto dva dokumenty se vzájemně doplňují a nastavují vysokou laťku této velmi bohaté agendě. Témata, která musíme řešit v oblasti fiskální unie, eh, jsou naprosto zásadní týkají se samotného jádra národních politik a politiky vůbec a vůbec i národní suverenity. Proto, jak jsem říkal parlamentu minulý týden, jsem neočekával jakékoliv okamžité rozhodnutí o dlouhodobé perspektivě. Diskuse v radě ukázaly, jak komplexní téma, o kterém hovoříme, skutečně je. A faktem je, že ve všech hlavních městech není ten smysl pro naléhavost tohoto stejný. Ale pokračovat je potřeba. Evropská rada identifikovala TUPEK jako hlavní prioritu a e, vzala na vědomí záměr komise pro koordinaci ex ante, pokud jde o hlavní hospodářské reformy v kontextu evropského semestru. Komise navrhla nástroj pro konvergenci, což bylo předmětem velmi živých diskusí ze strany jednotlivých členských států, Eh, stejně jako tomu bylo na plenárním zasedání Evropského parlamentu. Předseda Van Rompuy a já jsme byli požádáni, abychom představili konkrétní opatření na červnovou eh, radu, abychom prostudovali proveditelnost a udržitelnost návrhu této smlouvy. Jak jsem řekl minulý týden, jádrem našeho návrhu je eh, propojení disciplíny a solidarity. Jakékoliv nástroje, které pak v tomto smyslu vytvoříme, musí zapadat do kontextu evropských smluv a i do architektury rozpočtové Evropské unie. Chceme eh, zlepšit stávající procedury, nechceme zavádět další vrstvu hospodářského řízení. Chceme konkrétně řešit konkrétní problémy, které tyto procedury identifikují. Dalo by se tomu eh, říkat eh, nástroj prevence proti zátěži, nebo tak nějak. Zkrátka, členské státy budou mít nástroj, které jim pomohou překonat obtížné chvilky. E, bude to nástroj pro řešení problémů konkurenceschopnosti a bude to další příspěvek pro naši agendu pro růst. Jsou to konec konců nástroje pro konkurenceschopnost a růst. Komise chce řešení inkluzivní, chce řešení podle komunitární metody a chce řešení, na která bude dohlížet i Evropský parlament. Naším záměrem je po rozhodnutí o příštím letem finančním rámci předložit návrhy na další podrobnou rozpravu, která bude probíhat i na poli Evropského parlamentu. Minulý týden rozprava o hospodářské a měnové unii byla velmi dobrou příležitostí pro novou diskusi o hospodářské budoucnosti Evropy. Navazujeme tak na pracovní dokument komise a nechce, nezavíráme si žádná, žádné cesty do budoucna. Jsem přesvědčen, že by bylo možné dohodnout se i na ambicioznějším programu, ale musíme také uznat, jak vypadá současná situace a to, že za účelem prosazení těchto opatření v členských státech bude zapotřebí provést širší demokratickou diskusi. Evropská rada také uznala sociální rozměr eh, hospodářské a finanční unie, včetně sociálního dialogu. Jak víte, Evropská komise se ve svém dokumentu zaměřuje na institucionální architekturu EU, ale vždy trvá na využívání všech aspektů evropské politiky, které musí doplňovat aktivitu na národní úrovni a řešit tak základní problémy sociální soudržnosti a disponibility kapitálu. Je potřeba zachovat i princip odpovědnosti, a to i v oblasti eh, hospodářské a měnové unie. To je součástí obou dokumentů, které byly zmíněny. Jsem velmi rád, že Evropská rada jasně řekla, že je potřeba další integrace eh, tvorby politiky a zároveň eh, je potřeba zajistit vyšší angažovanost Evropského parlamentu v těchto sférách. Na základě priorit nastíněných minulých týden komisí na řešení rostoucí sociální krize v Evropě, eh, Evropská rada tato témata zmínila v, ve výročním průzkumu o růstu. Souhlasí tak s prioritami stanovenými komisí a odsouhlasila také program na jarní zasedání rady. Závěry vyzývají radu, aby eh, eh, navrhla a implementovala balíček pro zaměstnanost mladých, včetně návrhu komise, pokud jde o eh, garanci zaměstnanosti mladých, a to nejpozději do začátku roku 2013. Pakliže chceme zajistit obnovení hospodářského prostředí a e, chceme bojovat se sociálním vylučováním, je potřeba zajistit, aby e, mladí lidé měli dostatečnou možnost vzdělávání nebo přeškolování se učňovských postů a tak dále, a nebo ještě lépe, aby dostali práci do čtyř měsíců. Je také potřeba, abychom co nejlépe využívali všechny nástroje, které máme k dispozici a ten nejlepší z nich je jednotný trh. E, kolegislátoři teď musí konečně uzavřít balíček Single Market Actu číslo 1, na čemž komise už dlouhou dobu trvá. Já bych rád požádal Evropský parlament o to, aby se co nejvíce zasadil o to, aby i těch zbývajících sedm prioritních opatření bylo co nejdříve implementováno. Pokud jde si o Single Market Act číslo 2, zde budou všechny legislativní návrhy předloženy do března 2013. Doufáme, že je stihneme přijmout ještě v rámci mandátu tohoto parlamentu. Budou vysoko na našem žebříčku priorit a my budeme připraveni eh, být flexibilní i v tak citlivých oblastech, jako je oblast průmyslu. Na úrovni hlav členských států je zde požadavek na prohloubení jednotného trhu a rozšíření inteligentních nařízení. To jsou hezké cíle, ale teď je musíme změnit na konkrétní pokrok. Na základě návrhu komise jsme konečně dosáhli dohody o eh, jednotném evropském patentu. Po 30 letech už byl v skutku nejvyšší čas. Vážení poslanci a poslankyně, v Evropské radě proběhla rovněž velice důležitá diskuse o e, zahraniční politice a bezpečnosti. Nebudu opakovat to, co říkal pan Van Rompuy, ale na závěr mi snad dovolte ještě říci, že jsem přesvědčen, že tento summit e, byl skutečně praktickou ukázkou evropské spolupráce a nejenom snahou uchopit, e, uchňápnout největší titulek. Je velice důležité, aby i členské státy přijali tuto reformu za vlastní. Možností máme celou řadu. Eh, chceme prohloubit eh, hospodářskou a měnovou unii. Komise bude i nadále motorem této snahy eh, a zároveň s tím bude prosazovat příští uchopitelné kroky, některé z nich už jsme podnikli, například to důležité rozhodnutí o SSM. A mimo jiné také dohoda na téma Řecko jasně ukazuje, že jsme připraveni bojovat s krizí teď a tady a že také máme dlouhodobou vizi. Já si myslím, že když se o to všichni zasadíme, bude Evropa schopna překonat momentální potíže. Komise je připravena spolupracovat a bude připravena na spolupráci i v roce 2013. Je jasné, že první prioritou bude co nejrychlejší dohoda na víceletém finančním rámci. Nesmíme zapomínat, že náš rozpočet je rozpočet růstový a investiční. Víceletý finanční rámec, který plní své úkoly, a dá nám k dispozici evropský rozpočet, který bude dostatečně ambiciozní pro naše cíle naprosto zásadní. E, tím už bych skončil, přeji vám všem šťastné a veselé Vánoce a e, upozorňuji, že do nového roku budeme mít skutečně mnoho práce. Děkuji za slovo. Děkuji, pane předsedo, a nyní slovo za EPP uděluji panu Josefu Dolovi za frakci EPP. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, Evropská rada, která se konala minulý týden, schválila jednotný mechanismus bankovního dohledu a také položila základy Evropské hospodářské a měnové unie. Je to skutečný krok vpřed. Musím říci, že jsem tím velmi potěšen, ale abych byl upřímný, nestačí to politika kroků vpřed je platná pouze v případě, že je zasazena do koherentního rámce. Aby rozhodnutí přinášela své plody, je třeba je realizovat a my musíme zajít ještě dále, protože jinak hrozí, že v síti, kterou jsme utkali, se objeví díry, díry, kde by mohly uniknout některé banky, které by měly být podrobeny dohledu. Neměli bychom eh, zapomenout na lekce z této hospodářské a finanční krize. Všechny banky by měly být podrobeny dohledu. Nikdo by neměl uniknout. Stačí, aby jedna jediná banka selhala, zkrachovala, aby celý světový systém byl otřesen. Naše politická rodina podporuje nové pravidla pro vlastní zdroje eh, bank a eh, jsme pro rychlé vypracování jednotných pravidel, které budou platit pro všechny banky ve všech členských státech. A také jsme přesvědčeni, jaká je to eh, o prioritě, tedy že je potřeba pod, eh, posílit eh, hospodářskou zprávu. Takže je tady Sixpack, smlouva o stabilitě, o zprávě. Je potřeba velmi naléhavě vypracovat dohodu o Tupaku. Už čtyři roky hovoříme o krizi a musím přiznat, že postupně začínám být unavený, stále slýchám stejné věci. Pane Van Rompuy, pane Barroso, když vás stále poslouchám, tak někdy už začínám být unavený. Naše poselství je stále stejné. My všichni víme, jaká jsou řešení, která bychom měli realizovat, ale všichni víme, jak obtížná ta rozhodnutí nebo to řešení je. Měli bychom mít ovšem odvahu je učinit, neměli bychom být pouze politici, kteří myslí na příští volby, ale měli bychom být státníci, kteří mají na mysli budoucnost eh, budoucích generací. Musíme myslet na Evropu a nesmíme eh, propadnout eh, pouze spektakulární politice. Pokud jde o mě, tak já nesouhlasím se zjednodušenými úvahami. Máme kvalitní služby, které pracují každý den pro Evropu a pro Evropany a já bych chtěl všem poděkovat před Vánocemi. A je tady eh, určitý cíl, eh, když se hovoří o těchto věcech, protože je tady snaha podkopat evropské instituce a spíše podpořit, posílit e, národní administrativu. Ale oni, e, tito lidé, jsou stejně placeni jako evropští úředníci a vy byste e, tady měli toto zohlednit. Tady nesmíme nahradit evropské úředníky mezivládními úředníky. To by byl konec institucí, na to musíme velice dbát. Je potřeba, abychom tyto, na tyto věci dohlíželi a my se o to postaráme. Velmi často jsou to ty stejné hlasy, které napadají evropské instituce a které si nepřejí efektivní uh, evropský rozpočet. Víceletý finanční rámec, který navrhla Evropská komise, je velice nutný. Pomůže nám odstranit výzvy eh, příštích sedmi let. Plán Evropské komise a práce, kterou jste odvedl, pane Van Rompuy, to je ten směr, kterým bychom se měli ubírat. Potřebujeme pokyny, přesný kalendář, eh, abychom mohli dokončit eh, hospodářskou a měnovou unii. Potřebujeme směrnice a nařízení, díky nim eh, byl v roce 92 možný vnitřní trh. Je potřeba posílit eh, hospodářskou unii a zprávu, ale zároveň musíme eh, také posílit zodpovědnost, která musí jít ruku v ruce. Myslím si, že Evropský parlament je tím nejlepším místem pro tyto cíle. Ti, kteří si myslí, že národní řešení jsou důležitější, tak těch se ptám, čeho se bojíte? Už po 60 let Evropa zajišťovala mír, prosperitu a solidaritu, ať už v boji proti nerovnostem, v posílení infrastruktur, bezpečno, bezpečnosti potravin, kvalitě našeho životního prostředí, vzdělávání. Ve všech těchto oblastech se Evropa stala vzorem pro zbytek světa. Ale dnes potřebujeme položit nové základy pro Evropu. Evropa musí být politická a to je přání, mé přání do nového roku. Měli bychom přestat opakovat slova a měli bychom se zaměřit na podstatu, na skutečnou hospodářskou hospodářskou a měnovou unii. Já vím, že některé členské státy nezdílí tento cíl. Eh, dokonce hovoří o tom, eh, že musí znovu eh, zvážit svou účast v Evropské unii. A já k tomu cítím respekt a byl jsem smutný, že David Cameron se rozhodl, že se nebude účastnit ceremonie udělení Nobelovy ceny za mír, protože tímto gestem podpírá ty konzervativní premiéry Británie, eh, kteří přispěli k budování Evropy. Na mysli mám například Winstona Churchilla. Máme dokonce v, ve Štrasburku budovu, která nese jeho jméno a já jsem na to jako Alsasan velice hrdý, protože i on hájil mír, svobodu a prosperitu. A, a eh, dále paní Tečerová, která podepsala jednotný eh, evropský akt a John Major, který podepsal Maastrichtskou eh, smlouvu. Eh, mám velký respekt před těmito státníky. Vážení kolegové, nikdy nebudu proti britský, ale jsem pro evropský a jakožto přesvědčený Evropan nechápu logiku současné vlády. Proč během několika let od velmi pragmatického přístupu došlo k tomuto uh, posunu k systematickému odmítání Evropy. Někdo mi to musí vysvětlit, proč Spojené království hlasuje proti víceletému rámci a dalším nástrojům. A pokud Britové chtějí tyto věci nově vyjednat, proč nám brání, abychom my kráčeli vpřed? Některé členské státy zkrátka nechtějí hrát tuto hru. Ehm, možná Eh, že samozřejmě někteří si budou přát jiný režim dalšího postupu, ale nesmíme bránit těm, kteří chtějí eh, se dále zbližovat a kráčet dál. A v, pokud jde o evropské instituce a pokud jde o ty oblasti, kde eh, Velká Británie eh, chce některé ústupky, tak tam bychom měli ty situaci vyjasnit. Toto není žádná agresivita, je to pouze zdravý selský rozum. Je potřeba o tom zcela otevřeně diskutovat, svobodně diskutovat až budeme diskutovat eh, i o rozpočtu a víceletém finančním rámci eh, pro další finanční období za rokem 2014. A pokud budeme spolupracovat v 27 a v budoucnosti v 28, tak doufám, že ty vlády, které dnes ještě váhají, změní eh, své směřování. Ti, kteří měli odvahu posunout Evropu vpřed, protože pochopili, že více Evropy znamená přidanou hodnotu pro jejich vlastní zemi a také pro celý kontinent, těm všem přeji eh, s veselé Vánoce plné míru, tak jako zmínil i pan Baroso, a všem přeji šťastný nový rok, abychom plně odhodlání pracovali na naší společné politice. Děkuji vám za pozornost. <clears throat> Nyní za sociální demokraty má slovo pan Guerrero Salom. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážený pane předsedo Van Rompuy. Na začátku i na konci vašeho vystoupení jste se zmínil o tom, že poslední týden byl dobrým týdnem pro Evropskou unii a já sdílím toto přesvědčení. Ovšem rád bych zdůraznil to, že ano, je dobré, abychom se o tom zmiňovali, o tom, že Evropa skutečně zažila dobrý týden, že bychom o tom měli hovořit jasně a není nutné být příliš pesimističtí, není nutné nějak vychvalovat pesimismus. Evropská rada, rád bych se zmínil o pozitivních věcech, ale i o určitých rizicích, o určité nefunkčnosti nebo určitém nedostatku v některých oblastech. Čili nejprve, jestli dovolíte, pochvala. Tento jednotný systém dohledu pro banky je zásadním krokem vpřed, je to pozitivní krok vpřed a podle mého názoru je to v podstatě i výsledek práce Evropského parlamentu, naší inteligentní práce, rychlé práce při schvalování zprávy kolegy Gigolta a kolegyně Tyson. Tento mechanismus by měl být nástrojem v rukách Evropské centrální banky a našich institucí, tak abychom zajistili to, aby banky mohly být rekapitalizovány, včetně národních bank, přímým způsobem budeme neustále vyvíjet tlak v tomto ohledu, tak abychom zajistili to, že v konečném, ve finálním textu je tento bod eh, jasně stanoven. Již jsme se o tom zmínili i eh, před panem Barosou, i na radě i v průběhu trialogu, který jsme organizovali. Je nám líto, že je zde nedostatek určitého jasného pohledu na to, jakým způsobem a Um, kdy bude tento jednotný mechanismus fungovat. Toto by mohlo znamenat určité riziko v prolomení toho začarovaného kruhu mezi zadlužením státu na jedné straně a zadlužením bank na straně druhé. Toto má dopad ten především v současné době na Irsko a Španělsko. Tento mechanismus musí být účinným mechanismem. Čas, pouze čas ukáže, zda jsme těchto cílů skutečně dosáhli. Čili zde jsme nedostáli úplně našim očekáváním, byli jsme ambicióznější, když jsme uvažovali o potenciálu tohoto mechanismu a doufali jsme, že pravomoce Evropské centrální banky budou rozšířeny tímto způsobem. To jsem chtěl zdůraznit. Pokud jde o harmonogram, určitý časový harmonogram, ten podle mého názoru není dostatečně ambiciózní s ohledem na bankovní unii jednotný mechanismus pro řešení problému, pro restrukturalizaci bank, to, co bude mít dopad na daňové poplatníky. My, naše skupina trvá na tom, aby to financoval celé finanční sektor ze svých příjmů. Proto je nám líto, že došlo k tomuto, k této slepé uličce v, při řešení tohoto problému na půdě rady. Je zde trochu zamořená situace ohledně implementace jednotlivých opatření, fiskální konsolidace eh, má prioritu před oživením ekonomiky a tvorou pracovních míst, nevidíme dostatek zdůraznění sociálního aspektu a zároveň jsou zde určité legitimní obavy ohledně demokratického dohledu. Co tím chci říci touto zamoženou situací? Pan předseda Šulc na začátku rady zmínil to, že naše architektura, institucionální architektura je již nyní komplikována a znemožňuje nám pružnost v jednání, stabil, pak stability, šesti balíček, dvou balíček, fiskální kompakt a nyní nové dohody mezi Evropskou komisí a členskými státy. Jacques Delors má pravdu, když tvrdí, že Evropská unie je v podstatě takovým neidentifikovatelným eh, předmětem či subjektem. My v podstatě musíme udělat něco pro to, aby se zhmotnila, abychom zjednodušili všechny postupy, abychom se přiblížili občanům, které zastupujeme. Pomalá, nedostatečná implementace, mnoho toho, o čem hovořila rada, se týká šestiměsíčního horizontu, to znamená do červnové rady v roce 2013. Jak se o tom zmínil pan předseda Van Rompuy, postupný pokrok, to je součást celoevropského procesu a naše, našeho postupu. Všem vlády dělají rozhodnutí každý týden, zatímco my zde děláme rozhodnutí jednou za šest měsíců. To znamená, že pracujeme s mnohem širším a vzdálenějším horizontem rok a půl, řekněme, do konce našeho legislativního období. A to v podstatě zdůrazňuje rychlost, kterou, či nedostatek rychlosti, kterou fungujeme. A nyní bych se zmínil ještě o, o jedné záležitosti, sociální pilíř. Toto je základ naší unie, ne hospodářská měnová unie. Jde o politický projekt, který je založen na volném trhu monetární unii, ovšem mělo by to být založeno především na sadě hodnot sociálním modelu, na demokratické účasti. A tato demokratická účast, toto zapojení musí právě vycházet z Evropského parlamentu, když hovoříme o demokratické legitimitě kroky, které jsme udělali v tomto ohledu, jsou velice skromné, plaché neberou v potaz potřebu zapojení národních parlamentů ani Evropského parlamentu. To je něco, co podle mého názoru očekávají evropští občané. Chtějí, aby náš Evropský parlament byl dostatečně zastoupený. Děkuji. Teď za liberály má slovo kolega Ferhofstadt. Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že musíme být upřímní, protože Evropskou radu projednou zachránili evropští ministři financí. Bez jejich souhlasu, kolegové, by eh, toho nebylo mnoho, o čem bychom se tady dnes mohli bavit. A to řekl vlastně i pan Baroson. Řekl, že všechny možnosti jsou otevřené. No, když jsou možnosti otevřené, tak to znamená, že se něčeho nedosáhlo, že nejsou žádné pevné závěry No, ale vraťme se k tomu pozitivnějšímu z této rady, to znamená k dohodě ministrů financí. Já si myslím, že ten jednotný dohled nad bankami je důležitý krok vpřed a mm, musíme si uvědomit, že Takové bylo stanovisko parlamentu už v roce 2009 a na začátku roku 2010. To si pamatujete z toho balíčku o finančním dohledu. O tom jsme bojovali měsíce a měsíce, chtěli jsme jednotný dohled a ze strany komise, ze strany rady se říkalo, ne, ne, ne, teď není ta pravá chvíle, musíme počkat až třeba na přeskum v polovině období. No, to bylo předtím, a najednou ten jednotný dohled máme, protože bylo jasné, že je důležité. Eh, bylo to právě stanovisko parlamentu a velmi dobré stanovisko, že na tom trval už před třemi lety. Nicméně tím to nekončí, tím to teprve začíná. Teď začnou jednání mezi radou a parlamentem na toto téma, protože půlka toho balíčku plus minus eh, je předmětem kolegislativního rozhodování. A je zde celá řada otevřených otázek i po té dohodě ministrů financí. Jednak ten jednotný dohled má být dohledový systém celého jednotného trhu nebo jenom části jednotného trhu nebo eh, Jaké jsou pobídky pro to, aby země, které jsou na začátku mimo tento systém, se do tohoto systému jednotného dohledu zapojily? A eh, je otázka, zda si do budoucna nevytváříme systém dvojrychlostního finančního dohledu, tak říkajíc. A poslední eh, věc, na kterou se chci zeptat, je ta otázka té čín, velké čínské zdi v Evropské centrální bance, to znamená mezi tou monetární politikou a finančním dohledem na straně druhé. Eh, samozřejmě je to velmi komplexní téma, je to byrokratické téma, je to téma plné různých mezer, smyček a zadních vrátek a parlament tu bude mít ještě plno práce, tak, aby ve finále eh, tento systém nefungoval pod záštitou členských států, ale pod záštitou Evropské unie a evropských institucí, což vůbec v té prozatímní dohodě ministrů financí není jasné. A druhé téma, které chci zmínit, se týká toho ostatního ze samitu. A to vůbec není tak ohromující. Já se omlouvám, že to říkám takto napřímo, proto, ale je to fakt, protože na ten váš plán, eh, pane Van Rompuy, nemáme žádné záruky. Nejsou žádné záruky k tomu pracovnímu dokumentu komise. Navíc, když si počlivě přečtete závěry rady, tak tam najdeme, že ty nejdůležitější stavební kameny pro novou hospodářskou a měnovou unii v nich vůbec nejsou. Ty tam byly jaksi vypuštěny nebo evakuovány. Sice jsou v tom dokumentu komise, částečně jsou v tom dokumentu pana Rompuy, ale nejsou v závěrech. Ani slovo od nich tam není o tom, o, o, o dluzích nebo o záchraném fondu. Ani jedno slovo. Není tam ani slovo o e, nějakém evropském řízení eurozóny. Není tam ani slovo o evropském eh, nějakém ministerstvu financí, případně finanční zárukce. A není zde ani slovo o té nové fiskální kapacitě, o tom eurorozpočtu, který by měl euro udržet do budoucna. To všechno zmizelo. Ano, ale všechny možnosti jsou otevřené, eh, pane Baroso. To je také způsob nahlížení té situace, ale já ji nahlížím trošičku jinak. Když to nemáme v závěrech, kde to pro boha máme hledat? A je jasné, a to je tedy mé poučení z té poslední rady, už nemáme žádný tlak na šéfy v Evropě, aby se dohodli o nové hospodářské a měnové unii a ty důvody jsou jasné. První důvod jsou volby v Německu už v září, takže tam se všechno uzavře a nic, to je nějakých devět měsíců, no to je nic, že ano, to není vůbec dlouho. Ehm, ani z politické perspektivy, ani z perspektivy kariéry politika, to, je, to není nijak dlouhé. Já už vím, co si tam píšete, pane Van Rompuy, je mi to naprosto jasné. A ano, to je velmi osobní, ano. No, mně se to hrozně líbí, jak si tam čmáráte. Ale i pak to, ono to bude ještě víc než 9 měsíců, to jsem vám chtěl říct. Um, ale já si myslím, že ten pravý důvod, proč zde není žádný tlak, je ta operace OMT pana Drágyho pan Draghi eh, byl včera zcela správně vybrán Financial Times jako muž roku, ano, odvedl výbornou práci, protože zastavil krátkodobou krizi, ale já si myslím, že z dlouhodobého hlediska udělal všechno špatně, protože vzal veškerý tlak z eh, šéfů vlád z Evropy v tom smyslu, že oni už nemají pocit, že musí pokračovat eh, v té monetární unii. Pan Draghi je mezi dvěma mlínskými kameny. On chce ambicioznější rozhodnutí od eh, šéfů vlád EU a zároveň vzhledem k OMT vlastně není vůbec ambiciozní. To jsou mé závěry, pane předsedo. Je zásadně chybně myslet si, že krize skončila. Krize skončí, až budeme mít kompletní federální unii zde v Evropě. Děkuji. Děkuji, pane Ferhovštaté. Teď za zelené má slovo paní Rebecca Harms. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také radě za její zprávy. Už eh, ty informace nejsou eh, úplně aktuální. A myslím si, že to je velice důležité právě, když se připravujeme na velké nadcházející debaty o fungující hospodářské unii evropských států. Je důležité zhodnotit to, co se stalo, protože to rozhodnutí eh, evropaizovat eh, velké banky, podle mého názoru není banální a pro mě je důležité to, že velké členské státy, také hrdá Francie, eh, že tedy se na ně podíváme z bruselské perspektivy, jestli jsou banky skutečně v úvozovkách čisté. A já jsem eh, přesvědčena, že tady toho máme ještě mnoho co udělat, ale pokud jde o bankovní unii, tak rozhodující krik byl, eh, krok byl proveden minulý týden. Všechno ostatní, a tady dávám zapravdu kolegovi Ferhoštatovi zcela Eh, jednoznačně. Všechno ostatní je otevřené a já tady nechci kritizovat eh, opakovaně pana Barosu a fan Rompuje, protože eh, jinak už to bude vypadat jako ta jakási mantra, kterou neustále opakujeme, ale chtěla bych Eh, aby Evropský parlament, který je vlastně tou největší hybnou silou, pokud jde o budoucnost prohloubení Evropské unie, tak tady je důležité, co Evropský parlament musí dále udělat. Musí eh, dospracovat další legislativu, six-pack, two-pack, two-pack, bankovní unie a tak dále. To všechno je samozřejmě jasné, ale já Evropský parlament už vidím i v roli prohlubování, které si přejeme a které je opět odsouváno členskými státy. Z Nizozemska jsem na tiskové eh, konferenci slyšela, že to je někde daleko za horizontem, že tam bude probíhat eh, další integrace. Nejde tedy jenom o Německo, jde o více zemí, které, jak se zdá, mají velké pochybnosti, pokud jde o zprávy pana Van Rompuje a také pokud jde o blueprints komise, tedy v tom, eh, co je role Evropského parlamentu. Máme možnost eh, svolat konvent a já si myslím, že bychom to neměli udělat neuváženě, ale měli bychom se nad tím pečlivě zamyslet a myslím si, že je naším úkolem, abychom v celé Evropě ne teprve ve volební kampani a ne teprve, až zvolíme naše špičkové kandidáty, jakožto nástupce pana Barosa, abychom už předtím vysvětlovali naše úkoly, naše úlohy evropským občanům, proč si přejeme mutualizaci eh, dluhu? proč si přejeme, abychom vzájemně posílili zodpovědnost v Evropské unii, abychom ji více převzali než dosud. Proč si myslíme, že potřebujeme evropského ministra financí? Proč je to lepší pro Evropskou unii a její občany? Jak to pomůže proti eh, té eh, obávané nezaměstnanosti, ke které tady dochází? Já bych si přála, aby Evropský parlament neustále jenom nevystupoval eh, proti komisi a radě a rozhrával tady svou sílu, ale abychom jednali především s občany, potom se můžeme v příštím legislativním období pustit do konventu, protože pokud nebudeme srozumitelnější pro občany více než dosud, eh, tak potom eh, ta možnost toho konventu ani eh, nebude. Děkuji a nyní za frakci ECR má slovo kolega Epping. Vážený pane předsedo, výsledky poslední Evropské rady mi připomínají slova Alexandra Poupa, který v roce 1711 napsal esej o kriticismu a říkal, blázni se ženou tam, kam se andělé neodváží. No a vy, pane předsedo, já jsem rád, že jste prokázal opravdu určitou rozumnost v tomto ohledu, mm, protože, jak víme, politici až tak rozumně vždycky nejsou. To znamená, že toto bylo vlastně eh, summit andělů. Ovšem vytvořili jste architekturu pro jednotný systém dohledu. Evropská centrální rada má své úkoly, máme zde časový harmonogram banky, budou pod dohledem bylo dohodnuto vytvořit určitý systém řešení sporů, který bude financovat finanční sektor sám. To je dobré, to vítám, musíme chránit daňové poplatníky i úspory obyčejné jiných občanů. Ovšem, kde teda ti šílenci, kam se ženou? Chtějí, abychom zde měli celoevropský systém ochrany vkladů, to znamená, že eh, by úspory občanů v jedné zemi měly garantovat rizika eh, eh, v jiných zemích. Ovšem to není solidarita, to je v podstatě, eh, to je v podstatě subvencování šíleného chování bank. A dále eurobondy, nebo spíše gulár bondy, pane předsedo. To jsou ty nejlepší příklady špatných myšlenek. To znamená, že ti, kteří nemají finanční prostředky, budou muset platit ještě více za půjčky. Ovšem to není, to není solidarita, to znamená žít na vysoké noze. To mm, ovšem aspoň něco z toho nebylo realizováno. To jsem rád. Paní Merklova řekla, že eurobondy nebudou zavedeny, mm, za, mm, pokud teda bude naživo a já doufám, že bude žít e, dlouho. Takže, pane Rompoji, ano, měli bychom zůstat na straně andělu, nehnat se jako šílenci a já skutečně doufám, že všichni všichni věřící v Evropě budou skutečně realizovat tato přesvědčení. Děkuji za slovo. Ano, měli jsme zde systém zachrany bank, stability, mechaniz, sta, systém stability a nyní zde máme rodící se bankovní unii v Bundes, v, v, v Německu říkají, že to ovšem není na do, založeno na dobrých základech. Ovšem nic z toho neřeší základní nesrovnalosti v eurozóně. Jak skutečně si dokážete představit, že společný systém dohledu bude reagovat na konkurenceschopnost ba- eh, Řecka nebo obchodní přebytek v Německu. Jsou zde tři způsoby, jak reagovat na tento problém. Jednak masivní permanentní fiskální transfery, to jsme v podstatě viděli i už v roce 1977. Stabilita eurozóny bude potřebovat permanentní fiskální transfery 6 až 8 evropského HDP. To tam bylo řečeno. jen byste ignorovali tuto radu a nyní vidíte výsledky. V každém případě tyto masivní fiskální transfery by byly neakceptovatelné pro německé eh, voliče. Druhá věc hm, stávají se defaultní obce, to znamená deflace především v Jižní Evropě. Ovšem toto nemůžeme udržet v rámci demokratického rámce. Řekové to prostě již déle nevydrží. Nebo byste mohli říci jasně, že jste se mýlili, můžete prostě umožnit řekům eh, devalvovat eh, opětovně své ceny Um, zakotvit um, s trhem, tak aby se do Řecka vrátila prosperita, pracovní místa. Ovšem, bohužel je zde mnoho politického kapitálu v tomto projektu a nechcete přiznat, že jste se mýlili. Pane Baroso, pane, pan Ropoj, pane Šulci, je to právě vaše mm, šílenství, které um, brání řešení. Eh, si údajně hrál se zápalkami, když, když Řím hořel a právě proto v mé zemi my žádáme o referendum ohledně našeho členství v EU, proto by nám bylo lépe bez vás. Překvapuje mě, že pan Dol nechápe důvody, proč Británie chce mít nově nastolené vztahy s Evropou. Pane Dole, pokud chcete, velice rád vám tento náš postoj vysvětlím. Děkujeme, říká pan předseda. A Nyní za uh, GUE pan Le Eirik. Merci, monsieur. Děkuji, eh, pane, paní, pane předsedo. Eh, děkuji všem za projevy, ale myslím si, že tam nebyla vize budoucnosti. Nemáte žádný budou, projekt o budoucnosti pro Evropu, projekt, který by nám pomohl vymanit se z krize. Uh, ve chvíli, eh, kdy dochází eh, k propouštění v celé Evropě, o tom nehovoříte. Ve chvíli, kdy je tady obrovská chudoba, o které nehovoříte, a ve chvíli, eh, kdy jsou státy nuceny škrtat ve svých rozpočtech, Například, proč tady není nějaká bilance z konce, tedy ze samitu z konce června, kde jste se rozhodli o růstový pakt 120 miliard euro? A e, o tom jste sice hovořili, ale mě by zajímalo, jaké projekty jsou z toho financovány, e, kolik e, zrušených pracovních míst bude takto zachráněno. A dále bankovní dohled. Ano, samozřejmě tady je to důležité, ale já nechápu, proč Evropská centrální banka má být soudcem eh, v této hře. Pokud potřebujeme systém dohledu, tak proč eh, zastupitelé, občané a různé odpory z toho jsou vyloučeny? Proč eh, Eh, je eh, city, londýnská city vyloučena z jakékoliv eh, kontroly. Samozřejmě je na čase prostudovat statut Evropské centrální banky a jaký je úkol této banky, která má velké monetární pravomoce, ale pouze ve prospěch bank a ne proto, aby se snížila zadluženost státu anebo se podpořila zaměstnanost. Není tady ještě žádný mechanismus mutualizace dluhů v Evropě, aby se zabránilo tomu, že některý členský eh, stát eh, se dostane do velkých obtíží, když se bude snažit eh, chránit své banky a nakonec nebude získávat tedy úvěry. Pokud nás tady blokuje smlouva, tak proč nevytvoříme nový systém vedle Evropské centrální banky, systém veřejných Bank, tak abychom tady mohli podpořit sociální rozvoj, eh, a tak aby jsme tady měli větší spolupráci a nové projekty eh, přechodu k ekologičtější společnosti. Velice mě znepokojuje eh, projekt, který jste zmínil, pane předsedo rady, tedy princip kontraktuálních smluv nebo dohod, kde by bylo možné dohodnout se s členskými státy, ale tam by se vlastně, tam by došlo eh, k určitému sociálnímu ochuzení, nebyla by tam dostatečná sociální ochrana. A, a také se tady hovoří o restriktivních opatřeních, eh, takové věci jako šesti balíček, dvoj balíček a tak dále, ale nehovoří se o tom, že Evropa by měla být naší společnou Evropou, tedy lidskou Evropou. Sociální Evropa nám jedině pomůže přestoupit k demokratické Evropě a vymanit se z krize. Děkuji. Děkuji. Za nezařazené eh, má slovo kolega Kles. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Pokud dobře počítám, tak si myslím, že to byl 25. summit, který hovořil o hospodářské krizi a přesto zde stále ne, ne, nemáme žádnou rozumnou debatu například o tom, jak moc lze natahovat solidaritu. Ehm, lidé se k tomu chovají tak trošku ošemetně, ale nikdo na to nejde napřímo a hovoří se pouze o solidaritě. Máme zde však strukturální problémy, které se v podstatě jen tak nevyřeší. A já jsem přesvědčen, že pan Van Rompuy velmi dobře ví, o čem mluvím. V v belgickém kontextu víme, že se peníze transferují z Vlámska do Valonska a najednou máme v Evropě mít takovou verzi Belgie ve velkém, kdy severní země mají platit za špatný management a špatnou politiku na jihu. Takže je to taková transferová unie na vzoru Belgie. Ale jak daleko s tou solidaritou, jak se daleko s tou solidaritou dostaneme? Musíme přece někde stanovit hranici, za kterou už nepůjdeme. A pak zde jde také o demokratickou legitimitu oznámených opatření. V závěrech rady se velmi revolučně hovoří o e, této věci, ale co takhle spolupráce národních parlamentů s Evropským parlamentem? Ono, ty závěry e, tak jakýmsi způsobem nastínují, co bude, ale nic konkrétního se v nich neuvádí. Ale jaká zde bude demokratická kontrola do budoucna, když Evropa bude mít rozpočtovou politiku, fiskální politiku a tak dále a e, bude si brát vlastně stále více a více pravomocí? Bankovní unie a její fungování bude nutně muset být podpořeno našimi voliči. Ono se to má financovat samo, ale eh, jaké záruky můžeme dát eh, drobným spořitelům v tom smyslu, že banky budou skutečně platit za tu bankovní unii, aniž by tyto náklady přenesly na eh, koncové spotřebitele? takže už máme NT Summit, který má NT plán, NT pracovní dokument, ale nic z toho není. Děkuji. Pan Barozo má slovo, prosím. Děkuji. Ve svém úvodu jsem, myslím, byl dosti objektivní a spravedlivý, pokud jde o hodnocení tohoto zasedání rady. Realita je, že jsme dospěli důležitého rozhodnutí. Je fakt, že Eh, chronologicky eh, to bylo tak, že vlastně i Evropská rada pomohla ministrům financí se rozhodnout na tato důležité téma a je také podstatné zohlednit, že tento jednotný dohledový mechanismus je první krok. Bankovní unie je první krok. Jde o důvěru investorů, našich partnerů a byl to jeden z nejdůležitějších testů, o kterém jsme už dlouho mluvili. Konec konců komise v září představila návrh, ale my jsme to zkoušeli už předtím. A pokud si vzpomenete, tak to bylo už ve zprávě La Rosie, kde jsem já sám osobně testoval eh, ochotu členských států, které to tehdy odmítly. Odmítli to. A jen kvůli tomu se spustil mechanismus EBA, to znamená nějaká síť národních dohledových orgánů a nakonec to máme. Společně s Evropským parlamentem jsme to v rámci e, kodecize rozhodli. Ale je zajímavé, že to, co nebylo možné v roce 2008-2009, najednou nyní v roce 2012 možné bylo. Takže v tomto smyslu právě říkám, že možnosti některé jsou stále otevřené. Musíme být k sobě upřímní. Proběhla velmi otevřená diskuse s radou. Jak víte, komise by ráda zašla ještě dále. To je tedy ten náš návrh. Rovněž zpráva pana Fana Rompuje je ambicioznější než závěry, eh, které máme z této poslední rady ale musíme pochopit jednu další věc. Eh, totiž eh, dotýkáme se velmi zásadních témat suverenity našich národních států. Takže mnoho lidí hovoří o koordinaci ex ante národních rozpočtů, a musíme pochopit, že se jedná o velmi důležitou rozpravu i v členských státech a jde zde o demokratickou legitimitu a demokratickou odpovědnost. Stanovisko komise bylo, je a jak doufám bude i do budoucna že je potřeba skombinovat národní demokracii s demokracií evropskou. A základem evropské demokracie jste vy, Evropský parlament. Vy jste přímo voleni občany a jak říkal pan Guerreiro de Salom, vy máte evropskou suverenitu. Ale když jde o národní rozpočty, tak je přirozené, že eh, kolegové na národní úrovni tuto debatu chtějí provádět, takže eh, mohu hovořit o závěrech Evropské rady, ale eh, upřímně z diskusí v kuloárech vím, že členské státy mají ten přístup, že ty nápady jsou zajímavé, ale potřebují čas na rozmyšlenou. A to je právě proto, že se začínáme dotýkat velmi, velmi důležitých témach, témat a právě proto bude potřeba míti celoevropskou diskusi. Vzpomenete si na můj projev ve Štrasburku. Já jsem hovořil o evropských volbách, o těch příštích, které budou důležitým milníkem pro zavedení skutečně evropské perspektivy do debaty. O tom hovořila paní Harms. Protože zatím je to tak, že evropské volby jsou takový sběr 27 národních voleb. Ale my potřebujeme skutečně evropskou debatu, evropské kandidáty, evropské platformy a řešit tato evropská témata tak, aby i ty proevropské síly nejenom zde v Evropském parlamentu, ale ve svých národních státech jasně řekly, jaké jsou možnosti. A já jsem skutečně přesvědčen, že to je jiný způsob, jak můžeme jednat, protože pokud nebudeme řešit ta citlivá témata, tak se nikam nedostaneme. Ten nástroj SSM a závazky, které na sebe členské státy vzaly, pokud jde o, jak doufáme, včasné přijetí těch návrhů ze strany komise o ten jednotný eh, mechanismus řešení. To je velmi dobré. Je dobrá také ta otevřenost pro další koordinaci národních politik ex ante. To je podle mého názoru také velmi dobré. Ale pak je zde celá řada dalších témat, která byla v našem návrhu dokumentu a ve zprávě pana Van Rompuje, které zkrátka na tomto zasedání rady schváleny nebyly, nemohly být. Ale teď se musíme podívat na to, jaké máme příležitosti do budoucna. Já jsem přesvědčen, že je při, zde příležitost prohloubit tuto rozpravu. Já si myslím, a to je pravda, že krize neskončila, byla by chyba myslet si, že krize už je pryč. Zejména když se podíváme na hospodářskou a sociální situaci, tak to vidíme velice jasně, ale i pokud jde o e, řízení e, hospodářské a měnové unie. I zde máme před sebou ještě obrovský kus práce. Proč je teď situace lepší než před časem? E, důvodem není jedno nebo ono rozhodnutí. Jde o tu naši komplexní reakci na krizi. Jde o reformy v členských státech, jde o nápravu deficitů o snižování deficitu státních rozpočtů. Fakt, že se eh, schválil jednotný dohledový mechanismus je velmi dobře, to naši investoři vnímají velmi pozitivně. A konec konců i to, že jsme se vyhnuli státního krachu v Řecku je velmi dobré, protože mnoho analytiků ten krach už předpovídalo na loňský rok a teď se zase na konci roku 2012 začalo hovořit o tom, že, e, že Řecko z eurozóny vystoupí, ale my jsme dokázali, že euro podporujeme, že měnová hospodářská unie není jednorázová akce, ale že to je proces. A také to prohlášení centrální banky k OMT to jsou všechno signály v tom smyslu, že si chceme zachovat a prohloubit hospodářskou a měnovou unii. A právě proto musíme stejným způsobem také pokračovat. Důvěra eh, se ztratí velmi rychle a obnovuje se velmi pomalu. My jsme v tom procesu eh, pokročili, ale ještě nám bude dlouho trvat, než se dostaneme na původní úroveň, ale jak jsem říkal, možnosti jsou otevřené, jak doufám, Ehm, náš výsledek bude silnější měnová hospodářská unie pro silnější Evropskou unii. Děkuji. Pan Van Rompuy má slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, nemám eh, mnohé co doplnit k tomu, co řekl pan předseda komise. Mám jenom několik eh, dalších poznámek, doplňujících poznámek od eh, června, kde jsme předložili naši první zprávu se hovořilo o čtyřech stavebních kamenech, jak se pěkně říká francouzsky, building blocks. A e, hovoříme tady o bankovní unii, rozpočtové unii, pněnové a politické unii. Od června jsme tedy pracovali na čtyřech těchto no, blocích a Nikdy jsme nepožadovali, aby, nebo nikdy nebylo požádáno, aby Evropská rada schválila nějaké další dokumenty komise, návrhy komise, kde byla předložena ta dlouhodobá perspektiva a potom velmi postupně, tak jak jsem to popsal, byly navrhovány pro každý z těchto bloků různé opatření a návrhy reform, které by všechny kráčely stejným směrem. Takto jsme tedy vynaložili velké úsilí, vytyčili jsme dlouhodobou perspektivu a v každé z důležitých kapitol na téměř každé radě nebo s perspektivou na každou Evropskou radu, vlastně děláme další krok vpřed. Nebudu opakovat, co jsme tady řekli o bankovní unii. Myslím si, že se nám tady podařilo opravdu výrazně prorazit a dostat se dál. A to se všemi 27 členskými státy Evropské rady. Dokonce i s těmi, kteří říkají, že se účastnit nechtějí kteří říkají, vůbec se nechceme podílet na bankovní unii nebo na systému dohledu, ale dáváme vám naše svolení, to znamená, týká se to i Velké Británie, pane Dole. I Spojené království spolupracovalo na tom, abychom mohli v 27 přijmout společnou dohodu. Další věc, pokud jde o bankovní unii, tak jsme se rozhodli zcela zásadně, že budeme pracovat na mechanismu řešení krizí a požádali jsme komisi, aby ve vhodnou dobu, dokonce jsme ji stanovili data, předložila návrhy. Pracujeme tedy stejným způsobem jako v případě jednotného dohledu, jednotného evropského dohledu. V červnu, v červnu jsme přijali určité principiální rozhodnutí a na tom základě jsme potom pracovali dál. Vítám práci ministrů financí, ale nemyslete si ani na chvíli, že pokud by Evropská rada neřekla, že je potřeba mít rozhodnutí před koncem roku, že bychom nějaké rozhodnutí měli. A navíc v říjnu jsme přijali rozhodnutí, že eh, ti, kteří nejsou členy eurozóny, že se s nimi musí zacházet stejným způsobem. To je také velmi jasné prohlášení. A také jsme řekli, že jsme ochotni změnit eh, hlasovací pravidla eh, v bankovním orgánu, tak aby někdo nebyl odsunout stranou a aby to zůstalo jednotné. Bez tohoto rozhodnutí Evropské rady bychom nedospěli k dohodě. Ale samozřejmě také děkuji za u té příležitosti ministrům financí. Dále TUPEK, to je velmi důležitý prvek rozpočtové unie, je to zásadní prvek. A poté, co jsme už dokázali s Sixpackem, kompakt, kompaktem, je tu pak dalším důležitým prvkem rozpočtové unie. A není to náhoda. Není náhodou, že děláme každý, v každé kapitole krok vpřed. Máme tady evropský semestr, ale musíme přiznat, že specifická doporučení pro jednotlivé země samozřejmě mohou být naformulována, ale nejsme schopni zajistit, že členské státy budou následovat tyto doporučení, i když to budou eh, dobrá doporučení. A na druhé straně tady máme makroekonomickou nerovnováhu, v celém tom systému, ale naštěstí k tomu máme také příslušný nástroj v, v Sixpacku. Ale někdy už je zkrátka příliš pozdě, aby se do toho zapojili všechny země a to skutečně všechny, protože všechny potřebují reformy, tak abychom posílili naši konkurenceschopnost. A aby to všechno proběhlo včas, tak se musí zavázat, musíme do toho zapojit a máme tady proto privilegovaný nástroj který respektuje národní pravomoce a zároveň eh, smlouva vědaná s komisí a radou může umožnit vyvinout tlak na tyto země, aby ještě více a usilovněji kráčeli po této cestě konvergence a e, reform v hospodářské oblasti. Nejsou to pouze disciplinární dohody, jsou to také dohody, jejichž cílem je růst a zaměstnanost a samozřejmě konkurenceschopnost. Je to mnohem bohatší koncept, než to na první pohled vypadá. Nejsou to žádné uh, trestající sankční dohody jsou nasměrovány pozitivně a musíme k tomu přihlédnout, musíme zvážit koncept těchto dohod. To respektují pravomoce jednotlivých semích a zároveň e, spouští mnohem širší koncept. Jsou tam všechny velké cíle. Evropa, strategie Evropa 2020. Pokud jde o demokratickou kontrolu, tak například musíme eh, začít organizovat tuto kontrolu, tedy ten nový mechanismus dohledu. To je první věc, kterou musíme udělat. A jako Evropská rada samozřejmě se nebudeme vněšovat do toho, eh, jak eh, se bude dohadovat spolupráce mezi národními parlamenty a vaším parlamentem. To samozřejmě je vaše věc a my vám tady nemůžeme k tomu dávat žádné pokyny. Obecný princip ovšem je takový, že kontrola musí probíhat podle kompetencí. Mohu tedy říci, že tato Evropská rada znamená další krok správným směrem a při realizaci dlouhodobého plánu. Samozřejmě jsme se zaměřili především na krátkodobé hledisko, nad všechno, co můžeme Eh, učinit v těch prvních eh, šesti v nejbližších měsících. Tyto reformy, které ovšem přijmeme, nebudou trvat pouze šest měsíců, ale třeba 60 let, jak doufáme. Eh, když se dohodneme na mechanismu dohledu, tak to nebude na 6 měsíců, nebo ani v případě mechanismu eh, pro řešení krizí. Jediná věc, eh, kterou jsem chtěl říci, je, tím, že jsem zmínil těch 9 měsíců, že těch 9 měsíců je velice důležitou periodou, velice důležitým obdobím, ale samozřejmě to potom bude trvat mnohem déle. A šest měsíců to je ještě kratší doba než devět měsíců, takže tady dokonce překračujeme tu přirozenou dobu určitého zrání. Takže to, co nebylo proveditelné před třemi roky, je realizovatelné v současnosti. V tuto chvíli nejen, že se dotýkáme některých eh, velmi eh, tvrdých eh, bodů suverenity, ale i solidarity. Musíme si říci, musíme se odvážit říci, že se dostáváme do velice citlivých oblastí a proto musíme kráčet krok za krokem a zároveň se musíme držet našeho směru, protože pokud nebude tlak na trhy nebo z trhu nepůjde tlak, tak je potřeba, aby tady byl tlak z institucí a proto je velice důležité to, co děláme, protože to udržuje tlak institucí na eh, tedy ta opatření. A já si neříkám, že to vše bude ze dne na den zrealizováno hned na poprvé. E, to si uvědomujeme, ale je velice důležité, abychom zachovali směr. Ti, kteří mě tedy srovnávali s andělem, těm děkuji. Teď se dostáváme do období Vánoc, takže samozřejmě to dělá své i s naší představivostí, ale pokud mě tady v úvozovkách obvinujete z toho, že jsem anděl, tak jak říkal Pascal, člověk není ani zvíře, ani anděl a ten, kdo chce ze sebe dělat anděla, je prostě hlupákem a já ze sebe anděla dělat nechci. Já si myslím, že si všichni uvědomujeme, že nás čeká velký kus práce. Některé z našich zemí zažívají velmi obtížné okamžiky, jejich obyvatelstvo zažívá velmi obtížné okamžiky, protože tady byla po dlouhá léta špatná vláda. My se jim snažíme pomáhat mechanismem solidarity, ale uvědomujeme si, jak závažná ta situace je a kolik musíme odvést práce. Jak jsem ale řekl, toto byl velmi dobrý týden pro Evropu a e, Samozřejmě ještě jsme ovšem daleko od toho našeho cíle, který chceme dosáhnout. Přesto vám všem přeji veselé Vánoce, e, šťastný nový e, rok a přeji vám tedy eh, mnoho úspěchů. Ano. Ano, srdce. Ano, to znamená, že chorály andělů zpívají z nebes v průběhu Vánoc. Pane Ferroštate, těch devět měsíců, pane Van Rompuy. Ano, na začátku to bylo těch devět měsíců Obvykle je mnoho jiných událostí, které jsou příjemnější, než prožít Evropský summit, tak to je jasné. A nyní jedna minuta, pan Klejs. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Pokud jde o demokratický deficit, pan Barroso i pan van Rompuy se rozhodli předložit pouze taková vágní slova, spíše se obrátí na Evropský parlament. To je opravdu jednoduché, pokud jde o to, aby, mm, jak se eh, řekl, že Evropský parlament má za svými zády. Ovšem, pokud chceme získat veřejnou podporu, to je jedna věc, ovšem pokud se chceme stáhnout z toho skutečného světa ještě více, tak v podstatě pokračujeme stejným směrem, eh, jaký jsme nastolili. Děkuji, pan Le Ayrik, děkuji za slovo, pane předsedo. Ano, já souhlasím s tím, co řekl pan Dar- Barroso. Ještě jsme nevypředli z krize, ovšem řekl jste, pane předsedo, zároveň, že to je všechno eh, lepší, ovšem obtížné je to říct našim občanům, kteří Eh, trpí, řekl jste, zmínil jste se o Řecku, ovšem situace v Portugalsku, Řecku, ve Španělsku, dokonce i ve Francii a Německu je opravdu nesmírně obtížná pro naše obyvatele. A já mě překvapuje, že o tom nehovoříme. Strašně mi překvapilo, že ani nechcete reagovat na otázky ohledně mm, mise Evropské centrální banky, možnosti určitého Eh, přeorientování, nehovoříme zde o těch miliardách eh, daňových úniků, které bychom mohli mobilizovat ve Evropě, 14 miliard úspor, které bychom mohli využít pro pracovní místa, pro zaměstnanost, využít těchto finančních prostředků mm, Evropské centrální banky, to znamená než to, to znamená, že využíváme pro banky a ne pro sociální ochranu a tvorbu pracovních míst. Je mi opravdu je mi smutno z toho, že zde o tom nehovoříme a hovořit eh, zde o tom, že Evropská eh, hospodářská a měrná unie by měla mít určitou sociální dimenzi, ovšem my bychom měli mít určitý pakt v tomto ohledu k dispozici na, na úrovni celé Evropské unie. Další řečník děkuji, pane předsedo, rád bych poděkoval panu Barosovi, panu Van Rompuyovi za jejich odpovědi. Ovšem jejich odpovědi v podstatě podstatě jasněji demonstrovali, než to jsem schopný říci já, že sice odpověděli, ovšem žádné odpovědi nepřenesli. Ano, pan Baros řekl, že jsme podpořili euro, asi by bylo lepší, kdybyste podpořili občany, kteří tím trpí, tímto eurem. Eh, hledáte více demokracie na evropské úrovni, ovšem nechápete to, že demokracie potřebuje demos, že opravdu potřebuje společné veřejné stanovisko, které zde neexistuje v Evropě. Pokud chcete demokratickou Evropu, tak tu můžeme dosáhnout pouze Evropou demokratických národů. Demokracie na evropské úrovni je prostě fraška, kterou nemůžeme dosáhnout. Dále zde voláme po další fiskální a ekonomické integraci. Ovšem v eurozóně jste se vyhli tě ekonomické mm, pomoci samostatné monetární politiky a trváte na tom, že potřebujete více fiskální politiky, pokud vůbec, může, pokud vůbec budete schopni dosáhnout nějaké koordinace v rámci celé zóny. Ano, mnoho různých iniciativ, které ovšem nefungují, chceme obnovit důvěru, chceme růst, chceme pracovní místa. Nedosáhli jsme ovšem nic z těchto prvků. Pan Van Rompuy řekl něco velice zajímavého a s tím souhlasím. Pane Van Rompuy, jste řekl, že Evropa přežije pouze pokud bude konkurenceschopná. Ovšem, co děláte pro to, aby opravdu byla konkurenceschopná? No, excesivní, přemrštěná regulace, kterou musíme odstranit, pokud vůbec chcete, aby naše ekonomika byla konkurenceschopná. Musíme mít nízké daně a prostě musíme ustoupit do té absurdní zelené ekonomiky, která v podstatě z naší ekonomiky dělá tu nej dražší energetickou politiku na světě. My prostě nebudeme schopni konkurovat těmto cenám. Euro a EU prostě si neustále půjčuje, Evropská unie prostě již nemůže být zreformována, prostě už bychom měli ukončit její utrpení jednou pro vždy. you, Mr. President. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Upřímně, eh, já jsem s tím summitem docela spokojený, takže k tomu nic, ale jenom jedno slovo panu Dolovi, pokud mě bude poslouchat. Já bych ho rád požádal, aby konečně začal praktikovat upřímnost, což je důležitá křesťanská hodnota. Vy hovoříte o víceletém finanční rámci a zahájíte tady takové kolečko pomlouvání Británie. Eh, ona to nebyla jenom Británie, například také Nizozemsko anebo konec konců ani paní Merklová nesouhlasí s vaším názorem o navýšení rozpočtu o 5%, takže když hledáte vyníky, eh, proč nebyla dohoda o víceletém finančním rámci, musíte se podívat k sobě, do, do své politické rodiny a k panu Ferhofštadovi do té jeho, pokud taková vůbec nějaká je. Ale vyník eh, je jeden, možná není sám, ale důvod, proč vy říkáte to, co říkáte, je, že jste zcela mimo realitu. Zkuste normálním občanům vysvětlit, že potřebujete víc peněz, zatímco oni mají spořit. Děkuji. Paní Harms? Děkuji. Já bych se chtěla vrátit k roli pana Draghiho. Je pocit, že pan Draghi pracuje nějak zcela mimo státní předpisy. E, například ty Eh, údajné veřejné peníze, které umožňují panu Drágimu provádět ty své nákupní programy a tak dále a vůbec zde nemáme žádnou demokratickou kontrolu nad činností ECB a tak dále. Ale já si myslím, že role pana Draghiho je eh, to, co eh, nesmíme nechat jaksi propadnout při tom našem eh, řečnění o eh, hospodářské a měnové unii, protože pan Draghi zde zastupuje přesně to, co zachránilo Evropskou unii. Je potřeba v této činnosti pokračovat a to musí dělat i Evropský parlament. Eh, ono je fakt, že možná v zemích jako je Řecko, Itálie, Španělsko, Portugalsko nebo Irsko už jsme propásli ten moment pro znovu získání důvěry, tak aby se nám podařilo nastartovat růst v Evropě, a to teď myslím velice vážně. A e, myslím, že největší selhání tohoto samitu je, že o tomto vůbec nehovořil. Děkuji vám. Pan Ferhofstadt. Děkuji, pane předsedo. Tady se hovořilo o devíti měsících, já nebudu zacházet tak daleko, ale myslím si, e, že já jsem asi propásl okamžik, antikoncept, eh, tedy pardon, toho splození. Eh, takže já jsem ten okamžik, kdy došlo ke splození toho celého, jak si propásl. Eh, pokud jde o smlouvy nebo dohody, tak tady s tím máme problém v Evropském parlamentu. My si myslíme, že není možné mít tyto smlouvy, které se budou odlišovat mezi jednotlivými zeměmi. Eh, tady možná musíme najít jiné slovo než smlouva nebo dohoda, protože my nejsme soukromým podnikem, který eh, uzavírá smlouvy s jedním a potom zase jiné smlouvy s někým dalším. Musíme tady mít ekonomickou strategii v těch oblastech, eh, které se zmínil, ale především to je potřeba udělat stejné pro všechny, se stejnými důsledky pro všechny. Pokud jde o tupak, tak minulý týden jsme opět předložili komisi určitý návrh, abychom eh, viděli, jak komise zareaguje na návrh, umírněný, nesmělý návrh Evropského parlamentu, ale něco to vypovídá. Když rada po vás chce, abyste vypracovali mechanismus tohoto, tak to uděláte. A když eh, pan eh, předseda rady požádal, abyste tam udělali mechanismus eh, pro řešení krizí, tak to uděláte. Je to snad eh, v souladu se smlouvami? mechanismus pro řešení krizí pro banky? Je to v souladu se smlouvami? Pokud ano, tak já si myslím, že i fond pro umořování dluhu je také kompatibilní. A já tedy budu očekávat dva legislativní texty a ne jeden, pan Guerrero. Děkuji vám mnohokrát. Ve svém úvodu jsem hovořil o fiskální konsolidaci jakožto motoru pro růst. Vítám eh, tu referenci k udržitelné hospodářské a sociální politice, o kterých se v závěrech rady hovoří, ale eh, na této bázi si myslím, že by měl být teď spuštěn dialog s Evropskou komisí protože eh, ty predikce, které nám k té fiskální konsolidaci přistály na stole, byly špatné, protože eh, je potřeba zohlednit, že v křehké ekonomice určité faktory fungují jako multiplika, multiplikátory rizika. Je zde určitá, eh, určitá poptávka po dialogu mezi jednotlivými ekonomy, to můžeme zvážit. Eh, dále chci říci, že vítám politiky pro růstové a já si myslím, že by měly být eh, součástí naší revize dopadu zprávy, výroční zprávy o růstu. Je rovněc potřeba zohlednit ten, celý ten sociální pilíř. Má politická frakce však eh, nechceme jenom referenci k sociálnímu tématu, chceme, aby sociální politika byla samostatné téma, které bude náležitě důležité a které bude povinné pro všechny zúčastněné strany. Je velmi dobře, že zdůrazňujete důležitost zaměstnanosti, zaměstnanosti a růstu. Chtěl bych říci tolik, pane Van Rompuy, pokud je angažovanost národních parlamentů a Evropského parlamentu, ve finále to musí být Evropský parlament, který to bude mít na starosti. A to je naprosto zásadní, pakliže chceme občanům ukázat, že existuje eh, demokratická odpovědnost. Ale my také chceme hospodářské, takovou hospodářskou zprávu, která bude řešena v rámci mechanismu spolurozhodování. Stabilizační mechanismus eh, musí zapojit do činnosti i Evropský parlament a trojky musí být odpovědné eh, vůči Evropskému parlamentu. Pan Barroso dále hovořil o ambicích. Eh, je jednoznačně pravda, že Evropský parlament je velmi ambiciozní. Nepopírám, že Komise je pak ambicioznější než rada, rada je ambicioznější než členské státy, ale je potřeba být opatrní, protože pokud si najdeme ten nejmenší společný jmenovatel, tak nakonec nám nula od nuly pojde a nebudeme mít nic. Je potřeba najít si ty nejlepší myšlenky tak, aby celá ta naše činnost také k něčemu vedla. Celá řada kolegů pak zmínila přání všeho nejlepšího na Vánoce. Ehm, Říkáme si možná tak, že se o Vánocích možná stane nějaký zázrak, pokud jde o eurobondy a e, zách, různé dluhové zách, záchrany a tak dále, ale zatímco čekáme, rád bych upozornil na to, že papež nedávno prohlásil, že oslové a ostatní e, dobytek nenutně byl u narození Ježíše, zatímco andělé tam byli. Eh, děkuji, pane Van Rompuy. Měli bychom vám poblahopřát za to, že se dbal na to, aby politika bezpečnosti a obrany byla dána na pořad jednání. Před třemi lety tato nová pravomoc, velmi důležitá pravomoc, byla udělena Lisabonskou smlouvou Evropskou unii. Ovšem po závěrech summitu se zdá, že je to jaksi paralizující, protože to tady není uvedeno, není tady zmíněna obrana a vnější politika, ani vztahy s NATO, ani Eh, strukturovaná a permanentní spolupráce, ani Evropská agentura obrany, ani nutnost zahájit společnou analýzu hrozeb. Tento text by, měl, by mohl být napsán před 15 lety a Evropský parlament přispěje k aktualizaci těchto úvah a návrhů eh, abychom je aktualizovali s ohledem na současnost dále. Eh, jaké věci Evropská rada neřešila? Tři roky krizí eh, tady umožnili eh, odpovědět si na některé otázky, které se týkaly například hospodářské a měnové unie. Kdo je ten poslední rozhodčí orgán? Je to Evropská centrální nebo zachránce Evropská centrální banka. A zatím ještě tady nebyla položena mnohem no, jiná otázka. Kdo má být eh, tím daňovým poplatníkem poslední ochrany v Evropském parlamentu? To eh, by to neměli být eh, evropští daňoví poplatníci. Ale tady zatím to tady bylo odsunuto, také pokud jde o rozpočet. A některé věci, které byly zmíněny, se potom zase stejně vypařily odlehčením eh, řeckého dluhu, se zárukami, které musí být poskytnuty budoucího eh, fondu eh, pro eh, zaručení bankovních vkladů a také díky těm novým slovám, které jste předložili pro členské státy, je jasné, že opět tady budou muset do hry stoupit daňoví poplatníci. Otázka je, kdy, kdo a do jaké míry. A potom se tady pokládá ještě jedna mnohem obtížnější otázka, když mají být koordinovány politiky, které jsou v kompetencích jednotlivých zemí, to je otázka, kterou zmínil pan Paroso. Tak kdo má být tím, kdo rozhoduje na té nejvyšší úrovni? Zkušenost eh, z posledních let ukázala, jak důležitá je role Evropské rady, ale ukázalo se také, jaké jsou její limity. V dobách velké krize je to jasné. Hasí ty nejhorší požáry, a je to legitimní. Ale jakmile uhasíme požáry, tak, požáry, tak je potřeba vrátit se k diplomatické konferenci protože 27 eh, členských států nemůže eh, to legitimizovat na evropské úrovni tady je třeba, aby to mělo podobu smlouvy předložené k ratifikaci členským státům. To platí pro eh, MMS a další. Ale jinak tady velmi často dochází pouze k velmi nafouklým prohlášením, na které se v zápětí zapomíná. V závěrech poslední Evropské rady, která se zaměřovala na konkurenceschopnost a růst, není žádný odkaz na agendu Evropa 2020 ani na růstový pakt. 20 miliard navíc bylo slíbeno před šesti měsíci a Evropská unie nebyla schopna zaplatit eh, ani ty faktury, eh, které měly být splaceny v roce 2012. Takže jakou skutečnou moc mají eh, bož, bohové z Olympu, pokud se zde chovají tímto způsobem? Takže je tady otázka, jaká je tady parlamentní kontrola nad těmito akcemi. A také si budou jistě eh, klást eh, otázku následující. Eh, Rada by neměla být tím nejvyšším evropským zákonodárcem, jak se někdy staví. A neměla by to být nějaká G27 permanentní, ale neefektivní. Je potřeba, aby se vycházelo z institucionálních pravidel. Děkuji vám. Vážení kolegové, vážené kolegyně, děkuji vám mnohokrát za velice živou rozpravu. Děkuji panu Barosovi a panu Rompojovi za návštěvu. Eh, eh, pane Feroštate, prosím, poslouchejte mě ještě chviličku. Eh, děkuji vám tedy všem ještě jednou za příspěvky. Je to poslední konference předsedů tohoto roku. Byla to konference otevřená a já jako předseda této instituce chci oznámit, že příští konference předsedů bude 10. ledna. Až do té doby vám přeji miliony andělů, kteří vám budou v chorálech zpívat krásné koledy, přeji vám krásné Vánoce, příjemně strávené vánoční svátky a e, dobrý vstup při plném zdraví do roku 2013. Doufám, že e, mír, který v Evropě máme, díky Evropské unii se rozšíří i do dalších eh, regionů světa. A tím bych vám chtěl ještě jednou popřát vše nejlepší eh, a hezké vánoční svátky a končím zasedání. Děkuji.